many people here, okay. so I don't think yeah, going to yeah. be Vážení kolegové, můžeme zahájit naši společnou schůzi FEM a DEVE. Je to bod čtyři studie na téma Akční plán EU pro rovnost eh, žen a mužů na rok 2016 až 2020. Je to studie EPRS. Chtěli bychom přivítat poslance z výboru DV a FEM na této společné schůzi. Jsem velice ráda, že e, mohu spolupředsedat této schůzi e, s předsedkyní výboru DV paní Lindou McEwen. Jak víte, je to velice důležité téma pro oba výbory protože chceme podporovat rovnost pohlaví jako základní hodnotu EU ve všech politických oblastech a ve všech akcích. Začali jsme na tomto tématu eh, společně pracovat na workshopu, který proběhl 25. září. Poté proběhla výměna názorů 10. října. Dnes si vyslechneme paní Izabel Joanides, z jednotky pro hodnocení ex post eh, výzkumné služby Evropského parlamentu. Představí nám studii o současné situaci eh, při implementaci akčního plánu pro rovnost pohlaví. Eh, máte 15 až 20 minut. Mnohokrát děkuji. Děkuji za příležitost, paní předsedkyně, že jste mohl vystoupit. Bylo pro nás potěšením vypracovat tuto zprávu pro výbor DVA DV a FEM k důležitému tématu. Jak víte, jednotka hodnocení ex post automaticky vypracovává tyto zprávy které doprovází eh, zprávy o implementaci. tato specifická zpráva má eh, v zásadě tři cíle. Jde nám o to, abychom zhodnotili výsledky Promiňte, zatím to nefunguje. Je potřeba na to přesně mířit. A takže tři cíle. Chceme zhodnotit výsledky akčního plánu 2, to je nový akční plán, o kterém dnes budeme hovořit, a také identifikovat možné problémy a komplikace během prvního roku implementace tohoto plánu. Dále, druhým cílem zprávy bylo Eh, zhodnotit rámec akčního plánu, protože byl implementován pouze rok v tuto chvíli. To je něco, čeho se ve své prezentaci až tak nedotknu, ale ve zprávě je část, která se um, dívá na to, jak jsme se poučili z akčního plánu 1 a také, eh, jak jsme se poučili z dalších eh, akčních plánů regionálních organizací. Uh, tato část eh, se dívá na to, jak je pohlaví zohledňováno v tomto rámci. A eh, Posledním cílem je vypracovat závěry a podívat se na příležitosti akčního plánu, co Evropská unie v této oblasti může zlepšit. Když jsem připravovala svoji zprávu, eh, dva faktory ovlivnily metodologii. První byl časový e, rámec hodnocení, což je pouze jeden rok. To znamenalo, že e, jsme měli k dispozici pouze omezené množství údajů a také, že nebyla dostatečná e, časová vzdálenost od implementace. A když jsme se podívali na implementaci politiky. Zhodnotili jsme, eh, že eh, v některých eh, aspektech je příliš brzo na to, abychom implementaci hodnotili. Jaké metody jsme používali? Podívali jsme se na hodnocení různých think tanků, nevládních organizací, podniků a dalších nestátních aktérů. Rovněž jsme se e, podívali na výroční zprávu ESVČ, e ale tuto zprávu jsem dostala relativně pozdě, takže jsem se na ní podívala jenom, abych si potvrdila některé své závěry. Použila jsem také statistické údaje z Eurostatu a databází OECD a UNDP. Rovněž jsem hovořila eh, s nevládními organizacemi a různými aktéry zde v Bruselu na nejrůznějších akcích, které proběhly. Nevím, eh, jestli tento graf je dostatečně eh, jasný. Nicméně využívala jsem index nerovnosti pohlaví UNDP. A tento index se využívá pro eh, využívání, eh, proto eh, se využívá proto, kam plynou evropské peníze. Zde je skutečně vidět obrovský rozdíl. Proto tato práce je nesmírně důležitá. A pokud jde o zjištění, čeho bylo dosaženo. A za prvé, pochopení e, rovnosti pohlaví a posílení postavení žen. A tento akční plán e, odpovídá e, hodnotám EU, podporuje snahy EU o šíření míru a rovněž odpovídá pokynům Evropské unie. Tento akční plán vychází z akčního plánu 1. Nicméně e, došlo k rozšíření tohoto akčního plánu na e, veškeré externí kroky EU. Rovněž e, se zde více zohledňuje postavení mužů nebo iniciativa mužů při ochraně práv žen. A tento druhý akční plán roli mužů zdůrazňuje. Dále, tento akční plán dobře stanovuje cíle a rovněž se snaží o větší koordinaci práce různých služeb, eh, jako je DEVKO, e SVČ a jednotek na místě. Rovněž eh, zde existují konkrétní tematické pilíře, eh, jsou zde tři tematické pilíře. Boj proti násilí na ženách, hospodářské posílení žen, posílení hlasu žen a dále horizontální aspekt. Rovněž se podařilo prosadit na vysoké politické úrovni důležitost práv žen komisař eh, Mimica a paní Mogherini se do toho rovněž eh, zapojili. DEVKO i ESVČ se výrazně soustředí na otázku rovnosti pohlaví. Byli jmenováni také eh, ti, kteří ehm, dosáhli nejlepších výsledků. Dále se tento plán více soustředí eh, na posun v kultuře v evropských institucích. Zde došlo k velkému zlepšení. Eh, nový akční plán skutečně vedl k velkému zlepšení v této oblasti především eh, stanovuje školení, pokud jde o genderovou analýzu eh, v nejrůznějších delegacích EU, také na úrovni členských států EU, eh, e také na úrovni generálních ředitelství. A zapojení do školení je velice důležitým pokrokem. Pokrok vidíme také v oblasti spolupráce, a byla posílena koordinace mezi evropskými institucemi v Bruselu a delegacemi a také mezi evropskými institucemi a členskými státy. Na úrovni delegací došlo k většímu zapojení při identifikaci tematických cílů a také e, při přípravě e, výroční monitorovací zprávy. Další bod, eh, konzistentní monitorování relevantních aktivit, to je rovněž jeden z aspektů, kde bylo dosaženo eh, pokroku ve srovnání s akčním plánem 1. Tam eh, monitorování bylo především kvalitativní a dobrovolné. V druhém akčním plánu je monitorování povinné, a to každoročně vychází z genderové analýzy, eh, z delegací a eh, také z údajů ehm, tříděných podle eh, pohlaví od členských států. druhý akční plán rovněž identifikuje, které delegace postupují dobře a které nikoli. Je rovněž možné zjistit, eh, v jakých oblastech rovnost pohlaví byla začleněná do aktivit a v jakých oblastech nikoli. Došlo také k pokroku, pokud jde o pokyny pro implementaci relevantních aktivit. Eh, byla, eh, byly vydány pokyny, ty byly rozeslané delegacím. Má to vliv především na aktivity EFKO. Byla vytvořena rovněž e, poradní rada pro záležitosti rovnosti pohlaví. E, probě, probíhají schůzky s partnery tak aby bylo zajištěno, že monitorování bude nezávislé. Jsou do toho zapojeny rovněž eh, nevládní organizace, eh, členské státy a delegace. Rovněž eh, bylo bylo vytvořeno kontaktní místo v Bruselu, v sídle v Bruselu pro podporu delegací. A poslední bod, dostupné financování existuje. Už 100 milionů euro bylo určeno na konkrétní opatření. Když se podíváme na statistiky, ve výroční zprávě komise a ESVČ ukazuje se, že e, téměř 60 aktivit generálního ředitelství eh, DEVKO a dalšího ředitelství už zohledňují podporu rovnosti pohlaví. No a jak eh, asi víte, nedávno došlo ke spuštění eh, společné iniciativy, globální genderové iniciativy EU a OSN, čili um, genderová rovnost pod drobnohledem. Uvidíme, do jaké míry to bude užitečné. Tedy z mého pohledu obecné poselství z pohledu e, toho, co už jsme dosáhli z ní. Jdeme správným směrem, jsou angažovaní aktéři, i když je obtížné se dopracovat ke konkrétním závěrům. Totiž zda je naše angažovanost nějak podložená konkrétními um, výsledky či ne pak ty nedostatky, ty jsou přítomné vždy. Já tady vyjmenuji následovné. E, jsou určitá témata, která zatím nebyla dostatečně propracována. Když hovořím s těmi, kterých se to týká, tak jsem přece jen došla k závěru, že v IAS je to e, lepší a v zemích, kde je fragilita státních struktur a ženy u vyjednávání mírových dohod a v mediační politice tam je co dohánět. Stejný dojem může vznikat na základě skutečnosti, že mnohé, co se odehrává v rámci JAS, je důvěrné, takže není snadné si udělat jasný obraz toho, co se tam děje rovněž že u dokumentace, které můžeme mít o komise, případně eh, služeb a ESVČ, tam není možné vždy zcela jasně dospět k závěrům. Další věc, schází propojení mezi obchodem a rovností pohlaví. Tam u DG Trade se to v podstatě nezmiňuje a pravdou je, že obchodní politika se sice zmiňuje i v jiných dokumentech, avšak pokud se podíváme na tu unijní strategii v oblasti obchodu a investic, tam se ženy konkrétně nezmiňují. A přitom víme, že obchodní politika má jak pozitivní, tak ale i negativní dopad na ženy z pohledu strategie tedy, která se snaží prezentovat jako to místo, to ohnisko, ten úzel pro genderové záležitosti, je to přece jen něco, co tam schází. Další aspekt. Politika se soustředuje na kvantitu a trochu zanedbává kvalitu, tedy ta monitorující zpráva nám podává mnoho statistických údajů, které popisují z pohledu čísel, jak záležitosti pokračují, avšak eh, informace o tom, jak ta komunita, které se to týká, eh, má z toho prospěch, zda se to opravdu odráží v každodenním životě, jak se záležitosti mění v místě, to tam schází. Rovněž v situacích složitějších, obtížnějších, čili například právě zranitelné státy či e, konfliktní zóny, kde máme někdy protichůdné cíle a i z pohledu aktivit, které by měly být prováděny, se zdá, že obecně řečeno jakékoliv úvahy týkající se rovnosti pohlaví spíše jsou na tom posledním místě a mnoho aktivit, zejména v rámci některých rámců, rámců je široce střižená a není jasné, jakou měrou ta či ona aktivita přispěje ke konkrétním výsledkům, bude-li opravdu i provedena. Co tedy skýtá šance pro budoucnost a jak bychom mohli věci pohnout z místa a jak bychom mohli lépe propracovat genderovou politiku a učinit ji částí unijních politik. Často se zmiňujeme e, o přístupu e, celistvém, holistickém, tedy snahy propojit aktivity i politiky na vládní úrovni. Podobný přístup by mohl být využit i na e, societální úrovni, tedy když například hovoříme o nevládních organizacích, které spolupracují s jinými nestátními aktéry či s podnikatelskými aktéry. Tam bychom mohli mít přístup holistický z pohledu občanské společnosti. V některých státech to sice nebude snadné, to si uvědomujeme. Avšak odborníci přicházejí s argumentem, že pokud by se někdo necítil až tak izolovaný ve svém vlastním domě, tak byste automaticky eh, objevila lepší ochrana této osoby tedy například na západním Balkáně aktéři občanské společnosti, tam jsou eh, velice eh, složité vztahy z pohledu situace po válečném konfliktu. Tam mě opakovali eh, ti, již se to týká, že EU si musí uvědomit, že pouze poskytovat peníze na aktivity nestačí, že tam musí být politická vůle jasnější a silnější. Stejně tak eh, zde vidím silnější potenciál pro soukromý sektor. Tady máte znázornění, číselné znázornění zprávy, kterou připravila mm, v roce 2015 firma McKinsey, která se snažila dokázat a znázornit, že právě soukromé odvětví a podnikatelská sféra může sehrávat významnou úlohu v tom, jak dává ženám více vlivu a moci a jak může přispět k rovnosti pohlaví, což vlastně dlouhodobě i soukromé sféře svědčí. A to, že ženy mají mít více možností kariérního postupu a že existuje lepší parita. Tady v těchto sloupcích vidíme, že pokud věci zůstanou, jak jsou, do roku 2025 může být, může dojít k růstu um, HDP globálně o 28 eh, trilionů dolarů. Pokud dojde ke zdvojnásobení účasti žen. A přitom účast mužů na růstu HDP zůstane stejná. Takže to je takový opravdu velký projekt. Další příležitosti, kde můžeme být aktivnější. Například zajistit, že politická vůle ze strany EU, která existuje, a to jsem si jista, že je tomu tak, jak v ESVČ, tak v komisi, bude přetavena v konkrétní kroky. Jinými slovy, genderová politika se stane prioritou na všech úrovních. Odborníci nám říkají, že dnes nejčastější je situace, že politika rovnosti pohlaví je spíše formální záležitostí a pokud má být uváděna do praxe, tak jsou eh, protěžovány spíše takové ty základní věci. A například zdraví matek či eh, základní školství. Ale pak ty druhotné záležitosti zdravotnictví a eh, zemědělství jsou vnímány jako neutrální z pohledu rovnosti pohlaví a přitom tomu tak není. Další věc monitorování musí být součástí všeho. A e, zatím je genderová politika spíše v těch přílohách těch programových dokumentů a měla by se stát jejich součástí. V mnoha případech statistiky a dostupné údaje nejsou dostatečně reprezentativní k tomu, abychom jich mohli využít v příslušných dokumentech odvětvových a to je i něco, co eh, zpráva Evropské komise a ESVČ přiznává. Existuje potřeba zavádět rovnost pohlaví i do vyjednávání o obchodu a investicích a při monitorování obchodních dohod. To už jsme vlastně o tom hovořili. Mnoho odborníků hovoří o vylepšené dokumentaci genderově dynamického přístupu, například ve službách, a rovněž holističtější přístup k rovnosti pohlaví, než to v současné době vypadá v těch dopadových studiích. Mnozí analytici rovněž zdůrazňují, že máme kapitoly o právech zaměstnanců i tam pracovní standardy Mezinárodní organizace práce musí být prosaditelné. Dále učinit i muže součástí unijních programů týkající rovnosti pohlaví. Muži musí být v té oblasti aktivnější. I to se uvádí v monitorovací zprávě. Dále přizpůsobení se realitě v místě. Tam je zcela zřejmé, že když máme odlišný demokratický a kulturní kontext, tak se to na rovnosti pohlaví a na tom, jak jsou na tom ženy, odráží jinak, i když na povrchu to může vypadat podobně v té obecné rovině. Je třeba si však uvědomit, že každý region, každá země má vlastní právní instituce i kulturní zvyklosti a nacházejí se na různé etapě eh, vypracovávání souladu s mezinárodními standardy. Tedy pokud bychom měli politiky, které budou lépe přizpůsobeny těmto specifikám, tak by to mohlo i fungovat lépe a mohlo by to i vládě lépe pomoci zavádět reformy v té které zemi. Pak unijní delegace musí mít po Lisabonu lepší možnost využít tu úlohu, která jim byla dána. Například v diplomacii, vést dialog jak s vládou, tak i s místními aktéry, technickou i politickou koordinaci s zeměmi a měly by být tím prvním kontaktním místem v oblasti koordinace EU eh, e s místními partnery. Ale k tomu by potřebovali silnější lidské zdroje. Další záležitost. Ženy z pohledu aktérů, nikoli v pouze obětí. Tam je třeba udělat více pro podporu úlohy žen v oblasti spravedlnosti, účasti na veřejné scéně a i ve vědě a výzkumu. A pak ještě dva poslední body, už pouze velice stručně. Školení, zvyšování kvalifikací, to by mělo být přístupné nikoli pouze těm, kteří se přímo zabývají záležitosti rovnosti pohlaví, ale i eh, vedoucím té střední úrovně v Evropské komisi i v těch delegacích eh, pro určité země, ale i pro například eh, societální aktéry či nevládní organizace v dané zemi. No a poslední záležitost víceméně zřejmá, totiž, že musíme být konzistentní a pracovat z pohledu dlouhodobých cílů. To se objevuje i ve zprávě komise. Abychom zajistili, že ty snahy přinesou očekávané plody, musíme si stanovit realistické cíle a i jasnou cestovní mapu a i harmonogram časový. Obecně však bych řekla, že závěr zní, byly položeny solidní základy pro politiku rovnosti pohlaví, která e, v oblasti zahraniční politiky EU je zvažována, ale potřebujeme více času na to, abychom dokázali posoudit, zda ty snahy budou prováděny a zda ty výsledky budou dostatečně zřejmé. Děkuji. Děkuji, paní doktorko, za prezentaci této studie. A nyní se obracím na členy našeho výboru. Má někdo zde k tomu nějaké otázky k této studii? If there is no questions, we are... Pokud se nikdo nehlásí, potom se můžeme dostat k dalšímu bodu na pořadnu v jednání. Provádění společného pracovního dokumentu rovnost žen a mužů a posílení postavení žen, proměna života žen a dívek prostřednictvím vnějších vztahů EU 2016 až 2020. Spolu s pravodajkami je paní Linda McEwen a paní Dubravka Švica. A jde o projednání zprávy. Nyní je mi potěšením předat slovo eh, spolupředsedkyni a spoluzpravodajce paní Lindě McAven. Mnohokrát děkuji. Děkuji, že jste zorganizovali tuto eh, společnou schůzi našich dvou výborů. Děkuji také doktorce Janidis eh, za její studili, studii, protože díky této studii jsme dostali potřebné informace pro naši zprávu. Paní Švica zde dnes nemůže být, ale někdo ji zde zastoupí. Jde o implementační zprávu. To bych chtěla zdůraznit. Nehovoříme Eh, zde o tom, zda by měl být eh, nějaký společný akční program eh, nebo nikoli. To jsme ehm, probrali minulý rok. Nyní jde o to zhodnotit, zda se jde správným směrem, zda by ten akční plán měl být nějak změněn. Je těžké to udělat už po roce. Nicméně já bych chtěla nejdříve připomenout, proč máme společný akční plán 2. Problém se starým plánem bylo, že to byl eh, velice úzce zaměřený program. Eh, v podstatě se týkal jenom eh, generálního ředitelství DEVKO. Nyní se jedná o veškeré evropské akce. A v podstatě jde o to, abychom zaškrtli to, co bylo naplněno. Ehm, v delegacích je tomu tak, že Ehm, jeden člověk má eh, na starost otázku rovnosti pohlaví, eh, v podstatě většinou eh, toto má na starost ten ta nejmladší zaměstnankyně v podstatě jenom zaškrtává nějaké ehm, kolonky a nikdo tuto věc v delegacích úplně nebral vážně. A to se muselo změnit. Eh, v rámci nového akčního plánu máme tři tematické ehm, body. Eh, zajišťování fyzické ehm, a psychologické integrity, posilování vzdělávání a posilování zapojení eh, žen. Tento akční plán především zdůrazňuje institucionální změny, že by mělo dojít ke změně celé mašinerie EU, aby tak zohledňovala otázku genderu. A Velká změna byla eh, to, že ehm, otázku rovnosti pohlaví bude mít eh, na starost vedoucí delegace. A každý rok delegace musí podat zprávu k tomuto tématu. Rovněž eh, více Mm, času musí manažeři věnovat eh, rovnosti pohlaví. Rovněž se provádí analýzy eh, na základě a úrovně jednotlivých zemí. Eh, možná, já jsem ještě žádnou takovou tu zprávu neviděla, možná bychom na to měli více tlačit. Někteří kolegové ledy jeli minulý rok na mise. Já si myslím, že bychom tyto analýzy měli mít dostupné. Uh, Dále minimální standardy pro eh, genderové programování a genderové mainstreamování a eh, také zohlednění genderových otázek ve všech oblastech. Eh, měřitelnost výsledků je také důležitá věc. Je třeba mít rovněž výsledky projektů a mít možnost zhodnotit jejich dopad na ženy. A někteří se ptají, proč máme takovýto akční plán, ale to zde už neřešíme. Řešíme to, zda jde tento plán správným směrem. Setkali jsme se s některými vyslancemi, se třemi vyslancemi, než jsme vypracovali tuto zprávu. Vyslanci nyní jezdí, jezdí do Bruselu jednou ročně, aby se setkali v centrále a já doufám, že až přijdu do Bruselu, že skutečně proběhne diskuse také o genderových otázkách. To je něco, co by eh, komisaři měli požadovat. Hovořili jsme tedy s vyslanci, měli jsme dvě slyšení a eh, svá doporučení jsme eh, rozdělili mezi doporučení pro komisi a ESVČ, to znamená tedy doporučení pro administrativy EU, za druhé doporučení pro delegace a za třetí doporučení pro parlament samotný. Pokud jde o Evropskou komisi, myslíme si, že eh, generální ředitelství DEFCO, vidím zde žalbí uh, eh, Vilej. Um, myslím, že DG DEFCO, generální ředitelství DEFCO jde dobrým směrem, ale potřebujeme, aby ostatní ředitelství se také zapojili. A také eh, generální ředitelství NIR, generální ředitelství Trade a další se musí zapojit a musí nám říci, kdo jsou zodpovědnými osobami eh, v těchto generálních ředitelstvích. A je třeba, aby zde byla koordinace. Potřebujeme také zapojení na vysoké úrovni od komisařů. Eh, slyšeli jsme komisaře Mimitu, ale potřebujeme, aby se zapojilo také více komisařů. Um, hovořili jsme se, hovořili jsme také o um, obchodu, o uh, té propasti v obchodu. Já jsem přednedávnem byla v Ma- Bangladeši. E, tam existuje potenciální problém uh, související s normami ILO. většina pracovníků Eh, nebo 90 pracovníků tam eh, v, textilních, eh, v textilkách jsou ženy. Ženy vydělávají peníze, živí své rodiny a potřebují naši podporu. <clears throat> Paní Jonidis říkala, že potřebujeme vidět, vidět ženy také jako aktéry, ne jenom jako oběti. Je potřeba podporovat ženy jako aktéry. Viděli jsme tam ty údaje o HDP. Já jsem minulý rok byla v Keni a setkala jsem se s místními ženami, které byly v místní samozprávě. Byly to neuvěřitelné ženy a oni se ptali, eh, jaké rady je mohu eh, dát. A já jsem říkala, já vám eh, nemohu radit. Já si myslím, že děláte věci vynikajícím způsobem, takže já si myslím, že v těchto zemích jsou skutečně ženy, které potřebují naši podporu. Pokud je o delegace, eh, situace se zlepšuje. 85 delegací a podalo zprávy o eh, otázkách pohlaví. 56 eh, delegací má nové projekty, pokud jde o rovnost pohlaví. Delegace by, si, by se měly by se měly stanovit priority v každém pilíři, pokud jde o otázky rovnosti pohlaví. My jsme si ale říkali, jestli možná by eh, neměli, eh, nemělo těch priorit být více, protože každý si eh, vybere násilí na ženách, ale to potom znamená, že ženy jsou vnímány jako oběti a jak zde zaznělo, musíme je vnímat také jako aktéry. Chceme také Um, zahrnout oblasti, jako je zdraví nebo doprava. Já jsem, než jsem šla do Evropského parlamentu, pracovala a na místní úrovni. A když jsme se ptali žen, jak by měla doprava, vypadat doprava, dostali jsme úplně jiné odpovědi, než uh, jaké jsme dostali od mužů. Takže je potřeba eh, zohledňovat pohlaví ve všech oblastech. Ehm, je potřeba zahrnovat ženy také do finančních a bankovních projektů. Pokud jde o analýzu ehm, na zemi, jenom 42 ehm, delegací vypracovalo analýzu eh, dané země. Eh, mě by zajímalo, jestli vy máte eh, k dispozici tyto analýzy. Je to jenom něco, co se očkrtne, nebo je to skutečně něco, co někdo čte? Například, když se jede na mise genderová analýza musí být také vypracovávána eh, ve spolupráci s nevládními organizacemi a s organizacemi žen. Eh, není možné zohledňovat pouze to, co říká vláda, ale je potřeba zahrnout širší perspektivu. Rovněž zde máme doporučení pro parlament. A my se setkáváme ehm, s delegacemi, s vládami a musíme zmiňovat tyto eh, věci, když hovoříme s delegacemi. Musíme se ptát na genderové otázky. A já jsem potkala ehm, kolegyni eh, ve vlaku a, a říkala, že se ptala na několika schůzkách na genderové otázky a eh, že ehm, Eh, daní kolegové pouze obrátili eh, oči v sloup. Já si myslím, že to není možné. Potřebujeme mít každoroční diskusi o pokroku. Každých tři až pět let bychom měli eh, hodnocení pokroku, na tom bychom se jako výbor FEM měli zamyslet. A poslední bod. Možná je to něco na komisi. Pokud jde o cíle udržitelného rozvoje, jak eh, vy to propojujete eh, s cíly udržitelného rozvoje. Já jsem eh, poslouchala předchozí diskusi a předchozí řečnici a říkala jsem si, že <clears throat> Hlavní změnou akčního plánu je to, že se týká také členským státům. Členské státy jsou aktivní v bilaterálních stazích a tak bychom možná měli připravit doporučení pro členské státy, že by eh, ve své bilaterální spolupráci měly zohledňovat rovněž genderové otázky. Těším se na další spolupráci s kolegy. Děkuji. Děkuji paní spoluspravodajko, paní místopředsedkyně. A nyní bych ráda dala slovo spoluspravodaji výboru pan, paní Šujca. Ona bohužel však není přítomná a paní Kozlovská Rajevič je tady místo ní. Děkuji, paní předsedající, a děkuji za slova paní spoluspravodajky Lindy McEvan. Bylo to sice obsažné sdělení, ale zároveň nesmírně důležité. Já tady chci vyjádřit souhlas s každou jedinou větou. Jak ta záležitost je významná, tak i ty závěry, paní McEwen. Chci omluvit nepřítomnost Dubravky. Nemůže se účastnit, ale dala mi krátké zhrnutí eh, a já je přečtu tedy na úvod se na mě obrací, abych všem poděkovala. Všem, kteří se intenzivně touto významnou zprávou zabývali. Jak víme, záležitost rovnosti pohlaví je zakotvená v eh, komunitárních smlouvách a proto by měla být mainstreamována do všech projektů politik a smluv EU. Globální akční program eh, je názorným důkazem našeho zájmu na růstu rovnosti pohlaví. V této implementační zprávě kolegyně Linda Ma Kevin spolu s Dobravkou se chtěla soustředit na to, čeho už bylo dosaženo v té druhé fázi a zároveň i na doporučeních pro další eh, provádění. Je třeba mít na paměti, že uplynul pouhý rok od eh, té akční zprávy a těch cílů číslo dvě a už jsme Eh, spozorovali pozitivní trendy. Zároveň je třeba zdůraznit, že to znamená skutečnou příležitost pro EU prosazovat eh, rovnost mezi muži a ženami. Zároveň zde máme celou řadu konstruktivních doporučení pro komisi, jak mm, pro komisi tedy taky unijní delegace a jiné orgány a i ESVČ, i e, lepší spolupráci se soukromým e, sektorem, minimalizace byrokracii a rovněž i to, že by ženy dívky měly sehrávat významnější úlohu. A to jsou pouze některé z těch doporučení. Dobrávka by ráda zdůraznila, že se bude těšit na vaše náměty a názory. Je upřímně přesvědčena, že dnešní schůzka přispěje e, ke kvalitě této zprávy a k boji za rovnost pohlaví. I já ze své strany chci dodat eh, několik slov. Za prvé, souhlasím, že změna toho, jak hovoříme o těch záležitostech a vlastně změna kultury, to jsou věci, bez nich se neobejdeme. A to, že nyní začínáme hovořit o ženách jako o těch aktivních spolupodílnících toho nového přístupu, nikoli pouze jako Mm, o obětech, to pomůže zejména v těch rozvojových zemích. Některý, bohužel, ten náš jazyk není pro dotyčné pochopitelný. A důležité je soustředit se na ty záležitosti, které jsou pro ně každodenní skutečností a které jsou problémem pro jejich rodinný život. Hovoříme například o právech žen jako eh, právech zaměstnanců. To je taková základní záležitost, ale právě ženy jsou často vykořišťovány a jejich eh, pracovního nasazení je zneužíváno. Tedy boj za práva žen zaměstnankyň by mělo být něčím, co musí být součástí tak aktivit. Obecně, když hovoříme o implementaci o prosazování, tak to je ta rozhodná záležitost. My tady mnoho hovoříme o ženách a mnoho bohužel těch usnesení vyznívá na prázdno. A ono je těžké mít něco na papíře, či ono se to sepíše, ale pak ta skutečnost, změna eh, skutečnosti, která obklopuje ty ženy, to je něco opravdu obtížného a na tom přitom záleží. Takže děkuji, blahopřejeme Eh, zpravodajce a ještě ze, sebe, ze své strany chci dodat, že jak vy pracujete formou schůzek, formou toho, že jste vlastně velvých snankyněmi této problematiky. To je obdivuhodné. Děkuji, Agněško. A jako další dostává slovo, dostávají slovo stínový zpravodajové a pan Marcelis Iplis jako další. Gracias. Mnohokrát děkuji. Jsem stínovým zpravodajem a budu hovořit tedy sám za sebe, ale také za svého kolegu, který tady nemohl být a který eh, je zde za zelené. Já bych rád eh, řekl, že jsme velice rádi, eh, že došlo k tomuto zpracování z hlediska GAP 1, GAP 2. Myslíme si, že došlo k výraznému posunu, eh, k zlepšení, ale zároveň si musíme uvědomit, že nemůžeme být pouze pozitivní a že je tady ještě mnoho věcí, které se musí učinit. Dále jsou tady eh, některé záležitosti, které musíme zpracovat z hlediska takzvaného genderových eh, čempionů. My jsme také konstatovali, že celá řada delegací ještě nezačala uplatňovat tento genderový akční plán, takže musíme být opatrní z hlediska hodnocení eh, pokroku. Souhlasím s tím, co tady zaznělo ze strany eh, paní zpravodajky, zvláště když eh, řekla, že je nutné se soustředit na to, aby tato genderová problematika se promítala ve všech politických oblastech. Je pravda, že jsou některé oblasti, kde vlastně absentuje eh, tato genderová problematika. Takže musíme se soustředit na priority. Na priority, které by měly být zohledněny ve všech rozhodovacích eh, procesech na úrovni Evropské unie. Ještě bych se chtěl zmínit o genderové problematice v oblasti obchodu to je také velmi důležitá záležitost. A my víme, že Evropská unie v současnosti obchoduje se změmi, o kterých víme, že tady jsou eh, vážné problémy eh, z tohoto hlediska, například v Mexiku. Eh, víte, že se jedná o celkovou dohodu ohledně obchodování s touto zemí a je nutné, abychom i do těchto textů eh, promítali tuto problematiku. Eh, souhlasím také s tím, že bychom neměli eh, hledět na ženy pouze jako na oběti. Měli bychom se tedy soustředovat na mm, hlavní problémy žen, také v souvislosti s migračním procesem, který probíhá. A i toto bychom měli zasadit do našich postojů. Eh, měli bychom se soustředovat na tyto aktivity v rámci ESVČ a v rámci komise a také bychom se měli zamýšlet nad možnostmi eh, uvalit sankce na delegace, které nedodržují cíle GAP 2. Možná tím bych zakončil tuto záležitost, ale prosím, abyste se trochu stišili. Takže na závěr ještě jednu poznámku, která se týká důležitého tématu. Pokud si přejeme, aby tento akční plán měl eh, budoucnost, tak je nutné, abychom měli více pracovníků, kteří by se zabývali touto problematikou. Víte, že většinou je to problematika, která je zpracovávána osobami, které mají jiné eh, aktivity a velice často tato otázka není vnímána jako prioritní, takže potřebujeme více zaměstnanců, více osob, které se budou tímto zabývat. V každém případě vám děkuji mnohokrát za tuto práci a budeme spolupracovat na zlepšení. Děkuji. Další řečník. Um, I'm actually speaking on behalf of my... Já hovořím Jménem kolegyně Liliane Rodriguez, která bohužel zde nemůže být přítomná ani při prezentaci studie, ani u výměny názorů k návrhu zprávy, takže já nyní přečtu to, co mi předala. Na úvod chci poděkovat eh, zpravodajkám za jejich práci. Je dobrým východiskem pro další um, úvahy. Jak víme, ten druhý ační plán byl zaveden před rokem, což skýtá skvělou příležitost posoudit, co se daří a co nikoli. Stále ještě máme čas mnohé vylepšit. Pilíře, včetně horizontálního pilíře u přesunu kulturních um, institucionálních záležitostí, jsou rozhodně pozitivními aspekty. Nedá se udělat nic, pokud se nepodaří uh, zavést eh, jinou institucionální kulturu u sebe v EU. A tady jen chci od sebe dodat, jsem velice hrdá právě na tu zprávu o genderovém mainstreamingu, kde jsem byla spoluautorkou, kde je zcela jasná provázaná záležitost s touto zprávou. Máme už pozitivní výsledky u eh, eh, rovnosti pohlaví a tomu, jak ženy mají vliv a moc už ve firmách i v institucích, včetně evropských institucích, ale to nestačí. Jak je zřejmé z výsledku studie EPRS, cíle, to druhé kolo cílu, se příliš soustředují na kvantitu a kvalita nám schází, která by nám umožnila posoudit, jak ty cíle vypadají v praxi a rovněž v čem jsou riskantní a kde jsou konkrétní výhody. Protěžujeme kvantitu před kvalitou, to už zde zaznělo. Zatím tedy máme ty statistiky, ale měli bychom se rovněž věnovat tomu, aby mohlo být zavedeno dlouhodobě kvalitnější eh, prostředí a i příslušné ukazatele, například eh, zda aktivity eh, nejsou příliš široké a obecné a zda to nestojí v cestě pokroku z pohledu konkrétních výsledků. Já jsem tento týden se vydala do Portugalska s delegací výboru pro ženské záležitosti a zjistili jsme, že většina obcí a mm, i z pohledu ženských států má akční plány pro rovnost pohlaví, ale co pak schází je vyhodnocení toho, jak ty aktivity vedou k praktickým změnám, což je problémem i zde. Samozřejmě, že záleží na tom posoudit zavádění a provádění těch aktivit a stejně tak záleží na tom, zda z rigorózního pohledu se dostavují výsledky, tak, jak si je přejeme, anebo zda bychom měli naši strategii pozměnit. A nesmíme zapomínat na to, že je třeba i u každé země zvažovat priority v tom specifickém kontextu té které země. K tomu potřebujeme přesné údaje, než budeme měnit naše opatření. Máme například opatření, které by mělo snižovat mrzačení pohlavních orgánů a pak máme v nějakém jiném regionu prioritní cíl snižování násilí v domácnosti. Tady musíme požadovat údaje k tomu, jak se to provádí a k, tomu, k čemu to vede. Zatím není jasné, zda naše priority jsou správné. Koncept rovnosti pohlaví je často chápán obecně a v abstraktním smyslu. A tomu přesně se musíme vyhnout. Musíme jednat konkrétně a lokálně. V souladu se zprávou z roku 2017 o eh, eh, rozdílech eh, v situaci pohlaví je jasné, že od roku 2006 poprvé současné tempo pokroku vypadá tak, že se srovnají pohlaví až po 100 letech a až po 217 letech se srovnají platy. Takže tady je třeba konkrétně jednat jednat prakticky. Statistiky budou pouze užitečné, pokud dokážou zdokladovat změny v lidských životech a nikoli pouze na papíře a v tom musí spočívat náš cíl. Pokud tomu tak nebude, tak to nestálo za to. Děkuji. Děkuji a nyní se obracím na představitele komise. Thank you, thank you, Madam Chair. Mnohokrát děkuji, paní předsedkyně. Děkuji všem. A předpokládám, že nemám mnoho času. Vidím, jak tikají hodiny, takže se pokusím být stručný. Nejdříve bych chtěl poděkovat doktorce Joanides za prezentaci studie. A hned přejdu k doporučením. nedostatek a mm, povinných opatření. 22 delegací nesplnilo úkoly. New York, Washington a Ženeva, to jsou delegace, kde se to dá vysvětlit. U některých ostatních se to dá vysvětlit hůře. Příští rok bychom chtěli mít 100%. Rovněž eh, v generálním ředitelství Trade eh, nám chybí ehm, odpovídající služby a eh, to zde také zaznělo. To je samozřejmě něco, na čem pracujeme. Existují nástroje a tak se budeme snažit to řešit. A mm, nepodaří se mi tady vyřešit tento problém, ale v každém případě bychom to chtěli zlepšit dva členské státy, nebo 22 členských států z 28, a to znamená, že šestý chybí. Ehm, my na tyto členské státy opět tlačíme, aby e, zprávy předložili. Otázky, otázka obchodu. Ano, obchod je e, zásadní věc, e, je zde obrovský potenciál, který je potřeba využít. My se chceme eh, spojit s generálním ředitelstvím Trade, aby se tato věc eh, řešila. Jde nám o to, aby, gen, aby genderová dimenze byla zohledněna v obchodních politikách. Eh, obchod je jenom příkladem, existují zde další oblasti, kde je třeba učinit více úsilí, kde je třeba mít více úsilí. Pokud jde o kvantitu, máte pravdu nemohu to popírat. Ale předtím, než budeme mít kvality, kvalitu, musíme mít eh, kvantitu, to znamená eh, údaje. Eh, konkrétně údaje rozdělené podle pohlaví, abychom mohli zhodnotit dopad politiky na ženy. To je jasné. A další otázka. A Zambie a Středoafrická republika, srovnání mezi zeměmi je e, často těžké, protože údaje jsou nesrovnatelné. To je věc, e, která se také musí řešit. Je třeba zajistit, aby výsledky byly aspoň principiálně srovnatelné. Musíme zde být velice opatrní, aby nedocházelo ke zkreslení výsledků. Dále, podávání zpráv. To je zásadní um, věc. Někteří z vás hovořili o uh, SDG, uh, cílech uh, trvale udržitelného rozvoje. A snažíme se o to, aby zprávy zohledňovaly jak tyto cíle SDG, stejně tak jako výsledky v oblasti rovna, rovnosti pohlaví. Snažíme se tedy hodnotit výsledky, současně výsledky v oblasti rovnosti pohlaví, stejně tak jako výsledky v oblasti trvale udržitelného rozvoje. Mohu bych říci ještě celou řadu dalších věcí, ale nechci hovořit příliš dlouho. O této problematice bychom mohli hovořit hodiny, ale myslím, že e, to nejdůležitější jsem řekl a v této diskuzi můžeme pokračovat příště. Mnohokrát děkuji. Nyní bych vás chtěla informovat, e, že lhuta pro pozměvací návrhy je 14. listopadu 17.00. Naše další společná schůze se bude konat 4. prosince. Budeme na této schůzi projednávat pozměvací návrhy. Děkuji paní spolupředsedkyně, děkuji všem poslancům a nyní pokračuje schůze výboru FEM. Další bod na pořadu jednání je hlasování. Thank you. <laughs> No, no, no, thank you. Thank you. Thank you.